Ladies and gentlemen, please be seated. We'll start. Dámy a pánové, posaďte se prosím, začneme. Je velkou ctí, že mohu přivítat že můžu přivítat generála Jean-Paula Palamerose, který je nejvyšším velitelem spojeneckých sil pro transformaci NATO eh, sílícím v Norfolku. A já poprosím pana generála, aby nám předložil své představy, své názory, eh, které se týkají transformace aliance po summitu ve Walesu, což proběhlo před eh, třemi měsíci. Bylo to velice důležitá akce a bez zesporu eh, bylo přijato mnoho rozhodnutí. Dovolte tedy, abych eh, vám řekla, jak budeme dnes odpoledne postupovat. První část je věnována informacím. o transformaci aliance, tak jak to vyplývá ze samitu z Walesu, a to eh, přednese generál Palomeros. Poté paní Claude France Arnoldová Výkonná ředitelka Evropské obrané agentury se k nám připojí zhruba kolem čtvrté hodiny odpoledne a oba vážení hosté se s námi podělí o své názory týkající se evropských kapacit po samitu NATO. A to v Oček očekávání červnového samitu v, Brase, v Bruselu v eh, roce 2015, který bude mít za úkol eh, dále pracovat na CSDP. A nyní dávám slovo generálu Palomerosovi a ještě jednou ho vítám mezi námi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já začnu francouzsky paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Dámy a pánové, velice vám děkuji za pozvání a za přivítání mezi vámi. Je to již po druhé. Já už jsem měl tu čest, že zhruba před více než rokem jsem ve vašem podvýboru také hovořil. Teď vystupuji v době, kdy dochází k velice časté výměně názorů na vysoké politické úrovni mezi EU a mezi NATEM. Jak víte, paní Garně, generální eh, tajemnice, generální tajemník Stoltenberg a vysoká představitelka Mogherini se také na toto téma sešly. Maní Mogherini byla také včera přítomná na jednání ministrů zahraničních věcí NATO, kde také vystoupila a sehrála velmi důležitou úlohu. Je to také období, kdy Evropská rada z konce roku 2013 i poslední summit NATO, o kterém budu mluvit podrobněji za chviličku, ve Vejusu, Eh, se vlastně brzy po sobě sešly a eh, také tady byly zmíněna zasedání Evropské rady v červnu 2015. To všechno jsou určité milníky, které eh, se zapisují do celého tohoto procesu, který bychom chtěli mít co nejkoherentnější. Jak víte, NATO a EU mají společných 22 států a e, uznávají e, komplementaritu ve svých e, činech v posledních nedávných krizích. Zdůrazňují, že je potřeba využívat společných synergií, vyhnout se zbytečnému zdvojování, zduplicitě akcí zejména v době eh, náročné, eh, náročných rozpočtů. Já se ale chci rovnou pustit do toho konkrétního tématu a chci hovořit o úzké vojenské spolupráci v rámci eh, schváleného politického rámce. Jde o to umožnit větší otevřenost a větší transparentnost mezi oběma organizacemi, aby bylo možné společně reagovat na budoucí výzvy dotýkající se bezpečnosti evropského kontinentu. Musíme být pragmatičtí. NATO a Evropská unie čelí stejným eh, výzvám, do značné míry stejným výzvám, které vyžadují eh, reakci, které, které budou moci být společně dohodnuty a Eh, společně prováděny. Obrana a mír v Evropě se opírají o velice silnou transatlantickou vazbu a také ve snaze hledání společného úsilí o obranu na obou stranách Atlantiku i uvnitř EU. Všechny tyto perspektivy patří také do rámce úsilí o transformaci NATO, kterou má za úkol můj štáb v Norfolku ve Spojených státech, což je pilíř NATO ve Spojených státech. Je to složitý, ale velice zajímavý úkol a já bych vám teď tento úkol rád popsal. Od svého vytvoření před více než deseti lety v roce 2003 velitelství NATO pro transformaci má řídit a vést neustálý proces transformace eh, aliance, eh, kde se rozvíjejí kapacity, eh, zařízení, ale také doktriny, organizace, infrastruktura i výcvik. Je to tedy opravdu velmi široce formulovaná mise stálého eh, adaptování se. Jde o to mm, zajistit co největší možnou interoperabilitu sil eh, spojeneckých eh, zemí a jejich partnerů. Eh, všechny tyto oblasti se eh, opírají o prospektivní úvahu, což je velice důležitým bodem právě eh, našeho velitelství pro transformaci, připravit budoucnost. Transformace aliance je stálým procesem, má za úkol zachovat určité množství jak konvenčních, tak nukleárních sil, aby odpovídali jasně definovaným úkolům podle strategické koncepce z Lisabonu s společná nebo kolektivní obrana, zvládání krizí a bezpečnost. Obě naše organizace, jak řekl generální tajemník NATO, eh, čelí celé řadě společných bezpečnostních výzev. Je tedy důležité, abychom společně stáli před tímto složitým a řekl bych velice eh, mnohotvárným světem na hranicích Evropy. Na východě krize eh, v Ukrajině je také dalším takovým modelem hybridní strategie, které může spojovat vojenské, paravojenské, civilní, konvenční i nepravidelné síly síly, tak jak se velice náležitě eh, propojí. Tyto nové typy eh, modus operandi vyžadují globální reakci. Vojenská součást je pouze jedním eh, bodem, pouze určitou částí, samozřejmě důležitou částí, ale pouze jednou částí celé této konstrukce. Je tady celá řada dalších oblastí, diplomatické, ekonomické, informační a samozřejmě vojenské. Eh, to vše se navzájem musí doplňovat, musí to být komplementární, tak jak to rozvíjí Evropská unie, NATO, OBSE a dokonce i eh, na národní úrovni některé státy. Nezapomínejme také, že jich Evropy je také obklopen takovým obloukem krizí od sahelsko-saharské eh, oblasti severní Afriky až po střední východ. A i tady je zapotřebí mít globální přístup. Pouze takový globální přístup umožní čelit této situaci. Například u takové globální um, Eh, koncepce. Můžeme hovořit například o Somálsku. V Somálsku jsme viděli a stále vidíme, že komplementarita úsilí EU, NATO, Spojených národů, Africké unie i Spojených států přináší své výsledky, protože se nejen snížil objem pirátských činů eh, za pobřežím Somálska, ale také eh, to celkově přináší určité sklidnění situace. A dále eh, v jiné oblasti, které se více týkají vojenské oblasti, Západní eh, síla, která až do posud představuje eh, také základ vojenské strategie zemí NATO, a to již eh, řadu desetiletí, tato tedy určitá nadřazenost té síly nemá záruku, že bude neustále pokračovat a proto musíme tuto situaci kapacit technologií, které jsou relativně méně finančně náročné. Eh, musíme tedy zvažovat, jak odpovídají situace. Eh, víme, že to může také znamenat určité větší riziko pro naše vojska. To je celá velká řada společných výzev, které jsem tady jenom stručně nastínila, vyjmenovala. Obě organizace NATO a EU podle mého názoru v první eh, fázi musí alespoň společně proskoumat společnou koncepci, společnou vizi a ve velitelství pro transformaci jsem také eh, chtěl zapojit eh, vojenský štáb eh, zemí EU do těchto úvah, do budoucích úvah koncepce aliance s jedním cílem analyzovat tendence do budoucna v politické, lidské, humánní, technické, ekonomické, environmentální oblasti. Zjistit, jaké jsou tady možné příčiny nestabilnosti stabilit a e, také z toho vyvodit důsledky e, pro rozvoj našich strategií a našich vojenských kapacit. E, pro NATO by toto mělo umožnit určité politické směry, které se takto připraví pro nový cyklus plánování Eh, který začne v roce 2015. A podle mého názoru to připraví další zajímavou možnost spolupráce pro obě naše eh, organizace. Připravit společně kapacity, které budeme zítra potřebovat. A teď přejdu do angličtiny bereme v úvahu celé eh, velké množství výzev pro alianci a mm, to na samitu ve Walesu zdůrazňuje potřebu zlepšit eh, schopnost reagovat na to a využívat již existující iniciativy, eh, připravenost, interoperabilitu, odolnost. Připravenost je velice důležitým bodem v naší schopnosti reagovat adekvátně. Připravenost našich sil se opírá o vysokou úroveň výcviku, cvičení. Podle eh, Aliance jde o institucionalizování procesu velice vysoké úrovně interoperability eh, za mm, těchto operací. Connected Forces Initiative, jak tomu říkáme, eh, byla zaházena před dvěma lety na summitu v Chicagu. Například nedávno jsme dokázali synchronizovat cvičení na národní úrovni a na úrovni NATO a podpořit okamžitá opatření Eh, pro ujištění našich východních spojenců. A nyní, a to je zajímavé říci, se nám podařilo dosáhnout eh, průměru eh, toho, že každý druhý den začíná nějaké cvičení v NATO, které zajišťuje velice dynamickou prezenci sil všude na území eh, východní Evropy. Tyto iniciativy zahrnují také jasně zviditelněné strategické cvičení, jako například Trident Junction 2015, což zahrzuje také eh, Španělsko, Portugalsko a Itálii, a kde se eh, vlastně spojí přes 25 tisíc eh, lidí. Je to scénář, který je velice intenzivní, velice velkou výzvou pro cvičení na zemi i na moři i ve vzduchu i v eh, kyberprostoru. Je to součást cvičení, které poprvé bude zahrzovat také EUBG a certifikační cvičení pro Trident Junction. Eh, připravenost je velice důležitá. Je to velká, eh, velká příležitost pro spolupráci NATO a EU. Ale pravda, a to musíme připomenout, Abychom zlepšili připravenost, bude zapotřebí investovat do kapacit, eh, do výcviku eh, urgentní potřeba, aby evropské národy již dále nekrátily eh, rozpočty na obranu, se jasně zdůrazňuje, zdůraznilo také na zasedání ve Walesu, stejně tak jako na zasedání Evropské rady. A Spojenci se tedy zavázali, že využijí 2% HDP na obranu a z toho 20% na investice, které se týkají výzkumu a technologií. Ale i tak i tak stále ještě zůstává veliká potřeba investovat do budoucích zdrojů co nejchytřejším způsobem, velice e, spolupracujícím způsobem uvnitř EU i NATO plánování budoucích kapacity velice složitý proces. Aniž bychom zacházeli do detailů, víme, že máme velice odlišné plánovací procesy v NATO a e, v CSDP. E, plánovací proces v NATO definuje kapacity, které, považuje, které potřebuje aliance. E, zatímco Capability Development Plan v Evropské unii vychází spíše z takové celkové celostní analýzy různých možných nedostatků, poučení z minulosti a podobně. Oba procesy ovšem, eh, které eh, se také odehrávají v různých eh, časových horizontech, by ovšem měly umožnit určitou synchronizaci či dokonce harmonizaci, což je velice obtížné za takových eh, podmínek. A mm, máme tady 22 zemí, které patří jak do NATO, tak do EU. A tady je důležité využít tohoto souboru sil. Z hlediska hlavních eh, nedostatků kapacit, eh, tak jak to analyzuje Eh, NATO i EU velmi vítáme eh, ambiciozní rozhodnutí Evropské rady z prosince 2013, že se bude investovat do tankování ve vzduchu, satelitních komunikací, ehm, eh, na dálku pilotovaných leteckých systémů a kyberprostoru, aby bylo možné vyplnit tyto určité nedostatky v kapacitách na evropské úrovni tak jak se to ukázalo také v nedávných operacích v Africe. Může to být také považováno za velmi vhodnou reakci a odpověď na současnou e, odpovědnost, já bych řekl dokonce povinnost, které sdílíme e, na obou stranách Atlantiku. Myslím, že se to mnohokrát potvrdilo. Potvrdili to mnohokrát také Spojené státy. Znamená to, že NATO a EU musí spolupracovat, musí komunikovat, musí společně postupovat v různých oblastech. Například v kyberoblasti, to je velice důležitý bod z celé jasných důvodů, e, tedy naše velitelství ACT má program eh, kyberochrany, kyberobrany. Eh, tento tým tady pracuje v této oblasti a například eh, minulý týden se tento tým podílel jako pozorovatelé během velkého cvičení v oblasti obrany kyberprostoru Cyber Coalition 2014. A tady došlo k výměně informací na takovém setkání o Eh, například použití těchto nástrojů v Estonsku. Komplementarita je velice důležitou hnací silou eh, mnohonárodního rozvoje kapacit. Taková koordinace je velice eh, důležitá, je produktivní mezi našimi dělně a já také Eh, jsem velice rád, že paní Arnu se tady také eh, zúčastní. Máme eh, takzvané Smart Defense Initiative, chytrá obraná iniciativa a European Pooling and Sharing Initiative to už celkem dlouhou dobu provozujeme. Myslím, že s úspěchem, kdy jsme schopni nejen zbavit konfliktnosti různé projekty, ale také pokročit dál. To ovšem neznamená, že tato by mělo zůstat pouze v oblasti každé eh, organizace samostatně. Naopak mělo by to být k dispozici pokaždé, když je to zapotřebí, ve prospěch obou organizací a ve prospěch všech eh, zúčastněných eh, států. Když se podívám na takové inovativní myšlenky, tak vidím, že je tady docela zajímavý projekt, který se rozvíjí několik let, European Air Transport Command. To je iniciativa, eh, která eh, má dát dohromady evropské eh, vojenské dopravní kapacity. Funguje to velice dobře a to jak ve prospěch EU, tak ve prospěch NATO i ve prospěch jednotlivých států. A jsem velmi rád, že další země, Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Španělsko se právě připojuje, Itálie zvažuje připojení. To je velice dobré, že se všechny tyto země do toho zapojují. Já bych to nazval, že je to velice inteligentní přístup k našim problémům. Nám chybí uh, dopravní kapacity a to je velice dobrý nápad. Podělit se o to, co máme, dát tyto prostředky dohromady, eh, neboť jde o důležité investice. Jsou ale i další příklady, například eh, strategická doprava, abych to tak nazval, je tady A400M, tedy letadlo, které bylo vyvinuto díky organizaci OCCAR a e, e, účastní se sedm zemí NATO také vítáme eh, budoucí evropský ehm, ehm, mnohonárodnostní eh, víceúčelový tankerový eh, dopravní prostředek. To všechno jsou velice konkrétní a velice užitečné pragmatické příklady spolupráce. Kromě toho bych chtěl říci, že evropský průmysl jakožto základní místo pro projekty kapacit NATO je velice důležitý důležité, jak to zdůraznil také summit. Naše velitelství ACT sehrává velice důležitou úlohu eh, při vyvolávání pákového efektu v transatlantické spolupráce ve prospěch průmyslu na obou stranách Atlantiku. A já bych tady se opravdu chtěl obrátit na všechny. Například, eh, když dochází eh, nebo dojde v nadcházejících letech k výměně našich zařízení AVAX během nadcházejících 20 let, dojde k takové obnově celého tohoto zařízení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 společném úsilí. Již teď pracujeme na to, abychom měli iniciální eh, analýzy pro takto složitý proces. To by mohlo být opravdu takovou důležitou stěžejní eh, věcí v eh, transatlantické průmyslové spolupráce. Dalším milníkem pro naše různé akce v oblasti letectví, kyberprostoru, společné inteligence a tak dále. Všechny úcholy, všechny, všechno úsilí NATO a úsilí Evropy eh, připravit se operačně je velice důležité. Můžeme říci, že ehm, summit ve Walesu eh, klade důraz na akční plán, který umožňuje velice rychle reagovat na všechny ty velké výzvy v oblasti bezpečnosti. Eh, Aliance vytváří sílu spojující různé typy armád, které by se mohly roz rozmístit během několika dní na území NATO. Eh, jakým přesně způsobem, to se ještě dále definuje, ale bez zesporu to bude vyžadovat velké úsilí, jak od evropských států, tak od eh, USA. Bude to velký test solidarity pro spojence, ale může se to také opírat o e, síly rychlé reakce aliance a také o zkušenost EUBG. Já jsem přesvědčen, že i když tyto síly nejsou vždy věnovány nebo koncipovány pro stejný typ úkolů, jsou přeci jen velice dobře komplementární a umožňují nám interoperabilitu. Já použiji příklad z strategii, evropskou strategii eh, námořní bezpečnosti, která se právě zpracovává a pokrývá velice široké spektrum, eh, včetně eh, postupů aliance. A tady, myslím, je také vhodné podpořit komplementaritu obou přístupů, tak jak to velice dobře symbolizuje společné umístění velení Markom a EU na for v Northwoodu. A konečně chtěl bych ještě hovořit o společných zájmech našich obou organizací, které představují klíčovou věc při řešení krizí či hybridních hrozbách. Tady mám na mysli to, že je třeba předjímat možnost krizí, eh, postupovat eh, v strategické komunikaci. Jestliže je tady určitý společný bod v nedávných krizích, pak jsou to situace, jako je e, arabské jaro, Ukrajina, e, rozvoj islamsk, takzvaného islamského státu. A tady právě e, pro společným faktorem bylo, že jsme je nedokázali předvídat. Společné postupy v informačních technologiích jsou také velice dobrou příležitostí pro spolupráci jak politickou, tak vojenskou. Stejně tak je velice důležité organizovat proaktivní strategickou komunikaci komunikaci. To je poučení ze současných krizí, ať už je to na Ukrajině, kde každý den eh, konstatujeme, jaké jsou dopady velice dobře eh, připravené ruské komunikační kampaně, nebo to vidíme také v Iráku, kde je tzv. islámský stál, se stal velice eh, velkým, velice schopným uživatelem sociálních médií. A já věřím, že tady velmi úzká koordinace komunikačních politik obou institucí umožní velký pokrok. Pokročujeme v pragmatické, konstruktivním zpracování eh, všech těchto oblastí, abychom rozvíjeli síly, rozvíjeli kapacity, eh, počítali také se společnými cvičeními. EU i NATO mají velký společný Eh, velkou společnou škálu možných postupů, eh, které mohou být velice krásně komplementární. Naše společné působení v africkém rohu, na Balkáně, v Afganistánu, ve Středomoří, to všechno jasně potvrzuje potřebu další spolupráce. Nicméně vůle eh, evropských zemí více investovat do obrany, jak to potvrdili na eh, Evropské radě i na samitu v NATO, představují nezbytnou podmínku pro udržení vojenských kapacit, které budou důvěryhodné ve službě eh, společné politiky obrané. Eh, také Atlantické aliance. Na závěr, eh, paní předsedkyně, chci vás ujistit, že eh, naše velitelství je připraveno posílit tuto spolupráci, která bude transparentní, otevřená, komplementární a samozřejmě bude respektovat samostatnost i institucionální integritu obou našich organizací. Já vám děkuji za pozornost a jsem samozřejmě připraven odpovědět na otázky. Děkuji. Děkuji vám, pane generále. Pan Štětina, prosím. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane generále, já jsem velmi rád, že jste si udělal čas a přišel jste nás navštívit. Když jste mluvil o transformaci, tak mě napadlo, že vlastně největší transformací v posledních letech v NATO byl vstup nových zemí z bývalého sovětského bloku. Do NATO vstoupily země, které dlouhá desetiletí deklarovaly svoji nepřízeň dokonce nepřátelský k severoatlantické alianci. Eh, já se domnívám že eh, tato setrvačnost ještě v některých našich zemích trvá. já například jsem europoslanec za českou republiku ve které ten relikt nepřízně eh, k nato stále trvá u některých velmi významných politických stran například hlavním mezinárodně politickým bodem naší komunistické strany která je velmi silnou stranou v parlamentě je vystoupit z nato. projevuje se to i prakticky sám jistě si pamatujete jak to dopadlo když naše vláda podepsala smlouvu o radaru e, v našich horách které se jmenují brdy a nakonec parlament právě díky našim komunistům Eh, tuto smlouvu neratifikoval. A moje otázka tedy zní takto. Existuje eh, v NATO stejný přístup ke všem zemím, eh, členským zemím NATO, nebo je ten přístup diferencovaný podle data, kdy ty země do NATO vstoupily? Děkuji. Thank you, Mr. Pan... Děkuji, pane Štětino. Pan Zemka. Pane generále, než se pustím do otázky, chci říct jednu věc eh, na jisto. Možná jsem něčemu špatně porozuměl. Vy jste velitel ACT v Norfolku. Je to tak. Dobře, takže to mi usnadní prostor pro otázky. Pokud vím, toto středisko představují dvě organizace, které e, spolupracují. Jedna je ve Stavangeru v Norsku a druhá je v Bytkošči v Polsku. Je to tak? Dobře, takže tím je situace ještě jednodušší. Vy jste totiž to ve svém příspěvku neuvedla a ještě potom jedno středisko v Portugalsku, je to tak, ano. Vy jste obšírně hovořil o potřebě dojít ke společným závěrům na základě změněné politické situace a na základě změn eh, ve vojenských silách. Já jsem náhodou před dvěma dny byl v tomto středisku v Bytkošči. Toto středisko bylo založeno před deseti lety a Polsko je na toto středisko velice hrdé. Plní v NATO velikou funkci, protože je opravdu moderní. Já jsem byl pozitivně ohromen jeho eh, výcvikovými kapacitami. Moje otázka se týká těchto středisek. Zaměřují se tato střediska um, hlavně na výcvik k operacím ISAF? To je operace, která pomalu končí a e, na to e, proměňuje svou úlohu v Afganistánu, nebo probíhá transformací. A tato úloha. Jaká jaké poslání budou tedy mít eh, tyto tři velice, tato velice tři moderní výcviková střediska v Evropě. Není totiž zcela zjevné, jak to s nimi v budoucnu bude. Tak to je jedna otázka. A další otázka se týká debat, které vedeme v našem výboru, týkají se vztahu Evropské unie se zeměmi, které mají zájem získat nezávislost. Já se domnívám, že my nevyužíváme tato střediska pro takovéto změny v těchto zemích. Ptal jsem se ku příkladu, kolik, eh, kolik eh, důstojníků máme Eh, z Gruzie v takovém, takových střediscích. Bylo mi řečeno jednoho. Ptal jsem se, kolik lidí z Ukrajiny. Také jeden. Mám tedy následující otázku. Máme takové ohromné nástroje, skvělé štáby. Měli, neměli bychom skutečně navýšit intenzitu využívání těchto středisek pro výcvik vojenských sil, schopností eh, zemí, které to skutečně aktuálně potřebují? my, oni, když potřebují naši pomoc, tak, my, tak jim pošleme neprůstřelné vesty, ale neděláme nic pro to, abychom jim pomohli vycvičit vojáky. Děkuji. Pan van Orden. Uh, much, uh, děkuji, <clears throat> paní předsedající. Dobré odpoledne, pane generále. Děkuji vám za velice uh, kvalitní, zajímavé uh, vystoupení. Mnozí z nás se eh, domnívají, že ten eh, vývoj eh, společné evropské obrané eh, bezpečnostní politiky je spíše zástěrkou, nemá žádnou vojenskou hodnotu a vlastně dubluje skutečné, skutečné úsilí a komplikuje náš vztah k, NATem, k NATO. Mnozí z nás se domnívají, že nemáme ani energii, ani zdroje eh, na takovou duplicitu a nesmyslné plítvání. Vy jste hovořil o eh, řadu průmyslových eh, obraných projektů. Je potřeba jasně říci, že žádných z nich se ne, neúčastní Evropská unie jako taková. Jde o kolaborativní projekty různých evropských firm a to pod záštitou okty a podobných orgánů. Když se podíváte čistě teoreticky na transformaci vojenských sil NATO, uvažujete také o tom, že by bylo možné si představit zapojení nějakých evropských orgánů, eh, jejich plnější integrace do NATO. Ku příkladu, eh, vojenský výbor by mohl mít takovou strukturu, že kdybychom měli dojem, že v některých aktivitách by se měly evropské země ujmout vedení, že by takovýto výbor měl mít možnost učinit rozhodnutí v takovýchto otázkách. A to je zatím bezprecedentní. A půjdu ještě dále. Eh, Francie nese eh, velkou zodpovědnost za eh, vytvoření zvláštního samostatného CSDP a proto je Francie v takové jedinečné pozici, kdyby si měla uvědomit chybu tohoto počínání a e, nová dynamika e, by se měla objevit v jejím přístupu k NATO. Myslím, že tyto otázky jsou příliš závažné na to, abychom si s nimi jenom pohrávali. A já si uvědomuji, že vy ve vaší pozici musíte hovořit o CSDP s velikou úctou, protože to jsou vaši političtí jaksi nadřízení, řekněme, ale Komplementarita ta by nemusela být nezbytná. Nakonec eh, vlastně hovoříme o těchže státech. Interoperabilita mezi spojenci by měla být zcela samozřejmá, zvláště interoperabilita mezi Evropany a Američany. Děkuji. Děkuji, paní Le. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji vám. Chci využít této příležitosti a položit několik konkrétních otázek protože v některých oblastech jsem z tisku čerpala rozporuplné informace. Za prvé se to týká otázky e, jednotky rychlého nasazení NATO. Na začátku se říkalo, že tato jednotka bude mít 4 až 5 tisíce vojáků je všechno v pořádku? Ano. A není německý generál NATO Domröse hovořil o tom, že vojáků by mělo být 7 tisíc. Otázka zní, je to správné, co řekl pan Dombruze, anebo co nám můžete říci o velikosti této jednotky. A dále tento generál hovořil o tom, že se v budoucnosti budou konat velké manévry na ta s jednotky ve výši 25 až 40 tisíc vojáků. A to v blízkosti ruské hranice. Je tato informace správná? Můžete toto potvrdit? A potom také otázka týkající se Afganistánu. New York Times eh, informovali o tom, že na ta bude mít jednotky a budoucí jednotky v Afganistánu budou ve výši 14 tisíc vojáků. Můžete nám sdělit, jaké země a jaké kontingenty tam byly přislíbeny. A potom Reuters sdělil, že Obama dal a autorizoval mandát americkým vojákům, eh, který také obsahuje ofenzivu, například také boj proti Talibánu. Toto je v rozporu s informacemi, které jsme měli na počátku, a sice to, že bojová účast bude ukončena ke konci roku 2014. Můžete mi k tomu dát ještě bližší informace, než dám slovo dalšímu řečníkovi? Vy tam mezi námi paní Claude eh, France Arno, která je výkonnou ředitelkou Evropské obrané agentury, která se zúčastní druhé části našeho zasedání poté, co pan generál Palomaro zodpoví otázky, dostane to slovo. A nyní pan Franzolica. Stop. Děkuji, paní předsedkyně, pane generále. Děkuji vám za vaše vystoupení, za vše, co jste udělal jako velitel pro transformaci NATO od roku 2012. Já se vás zeptám, jaká jsou opatření, které NATO přijalo či přijme, speciálně vůči střední a východní Evropě, eh, aby bylo možné reagovat na provokace Ruska. Eh, například v Černém moři, v oblasti Baltského moře i v jiných oblastech. A také se, pane generále, chci zeptat, jaká jsou nová velení které NATO vytvoří ve střední a východní Evropě, aby bylo možné reagovat na nové provokace vůči bezpečnosti a obraně Evropy. Děkuji. Oh, thank you. Děkuji vám. v průběhu minulého parlamentního zasedání na to generál, eh, generální tajemník Stoltenberg hovořil o zřízení trust fondu tak, aby se podpořila transformace kapacit partnerských zemí, eh, především tedy na Ukrajině. Můžete se k tomu, pane generále, prosím vyjádřit? Já si myslím, že seznam řečníků již byl vyčerpán a nyní dávám slovo panu generálovi Palmerosovi. Děkuji. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za vaše otázky, které byly konkrétní a skutečně k věci. Nejdříve chci zdůraznit, kdy v první otázce se hovořilo o členství v NATO a o velikosti zemí, že my v NATO považujeme všechny státy za stejně důležité. Eh, noví členové. Já jsem nedávno navštívil Chorvatsko a také Albány. To jsou noví členové, kteří dosahují skvělých výsledků. A to znamená, že každý národ má svůj hlas a je také zastoupen na velitelství. A my velice citlivě reagujeme na jednotlivé okolnosti Eh, ve Walesu také se hovořilo o tom, že všechny státy eh, jsou velice eh, zavázány vůči angažovanosti v NATO. A nyní, pokud se týče druhé otázky, tři velitelství, která jsou v Evropě a děkuji vám za vaši otázku, protože tím má možnost zdůraznit důležitost eh, transformace eh, NATO a také její podporu. Například máme ve Stavanku Magru eh, jedno velitelství, další velitelství je v Bigoči, které také podpořilo celou restrukturalizaci a nejenom také připravuje operace v Afganistánu a potom v Lisabonu máme analytické středisko. To jsou tři pilíře transformace která jsou také důležitá pro budoucnost. V Bigoči se probíhá velká eh, eh, cvičení a také velké věci týkající se interoperability. A my máme také podporu ze strany Polska, toto jo, platí i pro jiné země. A já jsem přesvědčen o tom, že vytěžíme z těchto velitelství maximum, protože trénink, vzdělávání a cvičení, to jsou naše hlavní priority v NATO od té doby, co NATO velím a také máme iniciativu Connected Forces, spojené jednotky a to je další priorita. To je, kdy centra budou sehrávat větší roli. A oni, tyto centra jsou také důležitá pro naše partnery. My máme eh, platform interoperability pro partnery a potom máme také budování obraných kapacit. Toto bylo také označeno za důležitou prioritu pro Gruzii a pro další země, pro Moldavsko. A pokud to bude zapotřebí a také irácká vláda požádá o pomoc NATO, o tom se diskutovalo včera Eh, to zatím nevíme, ale v každém případě se to týká Gruzie a Ukrajiny. Ukrajina byla velký důležitý partner NATO, zatím nebyla členem, ale zde musím říct, že jsme měli velice dobré partnerství s Ukrajinou a Ukrajina také podporovalo NATO v Afganistánu. Mise v Afganistánu by měla mít asi 12 500 členů ze strany NATO, včetně partnerů. A toto je mise, která bude poskytovat eh, výcvik a trénink a NATO a USA také budou velice přispívat k dalšímu budoucímu vývoji v Afganistánu, protože například také Afganistánu potřebuje například podporu v oblasti eh, zdravotnictví a také tady jsou ještě také další operace a Afgánci se stále učí a dojde k postupné transformaci. Pokud se týče mandátu USA, tak vy jste tady zmínila prezidenta Obamu, který řekl, že poskytne eh, větší podporu svým jednotkám. Toto je v souladu příslušnými podmínkami. Jde o to, aby jednotky se sami mohly bránit a také podporovat a pomáhat Afgáncům. Je to národní rozhodnutí, ale já osobně říkám, že toto rozhodnutí vítám, protože v rámci další mise, která začne 1. ledna 2015, která bude nazývána mise na řešení problému, tak to, tato mise se bude podporovat Afgánce velice ve velice složité a nebezpečné situaci, která se samozřejmě automaticky nezmění 1. ledna 2015. Je tady velký tlak ze strany Talibánu, protože Talibán ví, že na to snižuje svou přítomnost a oni se budou snažit destabilizovat situaci v Afganistánu. My víme, že tato mise nebude snadná, ale my vidíme, že bezpečnostní jednotky v Afganistánu se hodlají zhostit zbavit své osobnosti, odpovědnosti. A pokud vy jste tady také hovořila o těch rychlot, E, jednotkách rychlého nasazení. Ta jednotka by měla mít asi 4 až 5 tisíc členů, ale pak tady budou ještě další složky, například vzdušná, námořní složka a tak dále. To znamená, že když se zaměříme na ty pozemní jednotky, tak by to e, mělo být asi 5 tisíce členů a potom, když vezmeme veškeré e, vojáky dohromady, tak jich může být až 10 tisíc. Budou to brigády o velikosti, tedy pozemní brigáda bude mít asi pět tisíc členů vojáků. Dále jste také hovořili o společné bezpečnostní obrané politice. Já jsem eh, pochopil, co jste chtěl říci, já se k tomu nebudu vyjadřovat, já jsem velitelem NATO a také já eh, tady jednám jménem Aliance, protože Aliance poskytuje mír a bezpečnost 28 státům a také když se Francie zapojila, tak mě to velice potěšilo, aniž jsem samozřejmě tenkrát věděl, že budu celému NATO velet mírová mise samozřejmě je důležitá, ale my tady hovoříme o SBOP, ale ta, to není duplikace. Všechno to, co se bude odehrávat, je to, co bude zlepšovat schopnost eh, evropských zemí tak, aby hm, mohly disponovat většími kapacitami. My si nemůžeme dovolit duplikace, ale tady není duplikace mezi NATEM a SBOP, kdy my jsme inteligentní, my máme potom jednotky a sílu v jednotlivých oblastech. Já také vítám iniciativu Evropské rady týkající se například tak ve vzduchu a také bezpolitních e, systémů a potom také kybernetické ochrany. Takže mimo to, když vidím složení politického výboru, tak velká většina členů výboru a vy to dobře víte, jsou také členem výboru EU. Oni mají tedy dva klobouky, ale mají různé politické perspektivy. Podíváme-li se na dnešní svět, tak vidíme, že jsou tady různé mise, ve kterých se na to pokračovat. Pak jsou tady jiné mise, kde přítomnost NATO není tak vítána. A pak tady máme také různé mise EU v Africe. A já se domnívám, že my tady máme právě možnost dvojkolejnosti těchto misí a to já docela vítám, protože potom zdůrazněme interoperabilitu nemůžeme a nechceme nic duplikovat. Protože v jedné oblasti potom působí hodně organizací, a interoperabilita je skutečně klíčem. Nemůžeme si dovolit mít různé standardy, protože na konci jsou to stejní mužové a stejné ženy a my potom nemáme čas na jejich eh, průpravu, když musí být vysláni do terénu. Potom tady byla otázka také týkající se ruská provokací. Vy víte, že NATO eh, poskytlo různé zároky, když jsme viděli, co se odehrálo na Ukrajině a chtěli jsme tím zajistit, zvýšenou naši přítomnost a chtěli jsme ukázat nejenom to, že na to je na místě a připraveno, ale chtěli jsme také cvičit společně naše síly a chtěli jsme ukázat, že na to je připraveno eh, plnit svou úkolu kolektivní obrany. A to, co každý den vidíme, je to, že já jsem hovořil o tom, že v NATO začíná cvičení prakticky v současné době každý druhý den. A máme vymýšlet něco nového, abychom se vypořádali s dnešní situací a vytvářet nová velitelství. My jsme v současné době provedli transformaci a snížili jsme počet E, velitelství, tak abychom byli efektivnější, takže já si myslím, že struktura velitelství se zvětšovat nebude a také nám bylo jasně naznačeno, že musíme víc s tím, co máme a proto my restrukturalizujeme naši velitelskou strukturu, protože víme, že máme e, stěžejní Eh, velitelskou strukturu a potom další. A my chceme především potom eh, efektivně řídit veškeré útvary a struktury. A my chceme se především přizpůsobit situaci a v této situaci přizpůsobit naše priority. A potom ten trust fond, my nevěděl jsem přesně, co máte na mysli, ale tady se o tom diskutuje, Trust Fund zatím neexistuje, ale včera o tom také diskutovali ministři zahraničí, to je také hlavní prioritou pro Gruzii. A Včera ministři také hovořili o tom, že tady nesmíme duplikovat naše úsilí a že především musíme koordinovat naši činnost. A Gruzie je klíčovou prioritou při budování kapacit. Mimo jiné jsme stejným způsobem postupovali v Afganistánu. Thank you very much Děkuji vám mnohokrát, pane generále, a teď se dostáváme k druhé části našeho zasedání. Chtěla bych ještě jednou přivítat paní Claude France Arno eh, z ADA. Eh, v lednu příštího roku eh, jí bude končit její mandát, takže je to vlastně takový okamžik určitého bilancování. A jistě využije svých zkušeností i v jiných eh, funkcích. Prosím, informujte nás o současné situaci eh, v agentuře i o rozvíjení kapacit eh, v CSDP. Paní Mogherini, jak vím, také nedávno navštívila Evropskou agenturu a Zúčastnila se zasedání, možná se to stalo vlastně takto poprvé. Můžete prosím se podělit o své uh, názory. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji. Možná bych měla použít tento mikrofon. Takže děkuji, paní předsedkyně. Jako obvykle je to pro mě velkou ctí, velkým potěšením, že jsem přišla do eh, vašeho eh, podvýboru pro obranu a bezpečnost. Ano, jak jste správně řekla, můj mandát eh, v lednu končí. A Myslím, že v rámci Evropské obrané agentury jsme hodně získali díky kontaktům s vaším podvýborem a s Evropským parlamentem obecně. Myslím, že to byla velice, byl to velice dobrý impuls pro naši práci jak v oblasti kapacit, tak v oblasti eh, průmyslové i informační základny pro obranu a bezpečnost. A já myslím, že podobně jako v minulosti budu ještě ráda, když vás přijmu v naší agentuře, tak jako jistě i můj nástupce. My se teď nacházíme ve velice důležité fázi. Fázi, která až do června zůstane velice důležitou fází důležitých politických impulzů od zejména druhého pololetí to bude už spíše etapa provádění těch politických impulzů i politických mandátů, které vyplynou z nejvyšší úrovně eh, jednání vedoucích představitelů států a vlád. Eh, vztahy s parlamentem a konkrétně s vaším podvýborem jsou o to důležitější, že sehráváte centrální úlohu E, také z hlediska vašich e, legislativních i rozpočtových e, pravomocí. V tomto smyslu vlastně potvrzujete rozhodnutí přijatá na nejvyšší úrovni představitelů států a vlád a dáváte prostředky pro to, aby se mohly realizovat. Současný stav, jak jste řekla paní předsedkyně, současný stav především eh, představuje přípravu Evropské rady eh, s přehledem všech mandátů, ve kterých jsme působili. Eh, šlo o to projevit jasnou vůli, pokročit ve čtyřech důležitých programech. To neznamená, že naše jediná činnost se omezuje na tyto programy, ale tyto čtyři programy jsou asi nejrelevantnější pro to, co se může odehrávat v EU obecně a v naší agentuře konkrétně. E, tankování za letu, to je velice tradiční oblast. Já jsem přesvědčena, že generál Palomeros o tom také hovořil. Poslední Eh, operace. 80 tankování za letu vlastně zajišťují Spojené státy. A eh, sdělení ze strany Washingtonu, konkrétně Pentagonu, jasně říká, prosím, Eh, snažte se, abyste se to mohli udělat eh, sami, zajistit sami, jako to bylo třeba eh, v Libii, kdy USA zajišťovali 80% veškerého tankování za letu. Já nechci samozřejmě se pouštět do podrobností, nebo také vám budu k dispozici pro jakékoliv otázky, ale řekla bych, že tady máme hlavní dva směry. První je, vyvodit co nejvíce užitku z již existujících kapacit. Například Itálie má novou kapacitu, tedy novou oproti libýské operaci, novou kapacitu pro Boeingy a e, Evropská obraná agentura se snaží také kvalifikovat různé bojové letouny pro takovéto možnosti e, tankování. Máme tedy e, takové možnosti a chceme zajistit, že Eh, to v klidu eh, v přípravné fázi si všecko utřídíme, různé typy bojových letounů, eh, které mají Evropané a které budou moci využívat italské kapacity. Myslím, že nejambicioznější projekt je, že budeme mít ještě další letouny pro tankování za letu tedy ty zásobovací eh, letouny. Pod vedením eh, Nizozemska státy pracují na získání dalších eh, kapacit letadel, které mohou sehrávat různé úlohy, ne pouze tankování z letu, ale i další úkoly v, roce 20, teda v letech 2020 až 2025 by mělo být možné vytvořit co nejvíce synergií s kapacitami, které teď má, mají spojené, má spojené království a které můžeme využívat a pak dále, co mají francouzi po nedávném podpisu smlouvy o e, nakoupení takových zásobovacích letadel pro tankování za letu e, e, Nizozemsko již dokončuje mm, všechna jednání s dodavatelem, aby bylo možné v nejbližších měsících eh, tato letadla získat. Takzvané Remotely Piloted Air Systems to jsou podle mého názoru nejlepším příkladem toho, co je možné užitečně udělat v evropském rámci a využít přitom synergii mezi různými politikami EU. A za druhé ukázat to, co právě řekl Jean-Paul v otázkách, eh, když eh, tady byl generál Brian, tak tady bylo řečeno, jak můžete vůbec um, začlenit, eh, jak můžete začlenit eh, takovou věc, jako je Evropská obraná agentura. No, já myslím, že právě to začlenění v rámci na to je také velice užitečné. Je tady řada bodů, které vedou státy k, k spolupráce, jak řekl Jean-Paul, velká řada států patří jak do NATO, tak do EU. A aby tyto státy mohly využít kapacity, které mají, tak jak to politicky rozhodnou a kde to politicky rozhodnou. z toho můžeme mít určitý užitek v rámci evropské politiky, že bychom si stanovili, jaké kapacity budoucí generace systémů pilotovaných na dálku chceme mít aby vše bylo bezpečné a fungovalo v normálním vzdušném prostoru, to znamená neodděleném vzdušném prostoru. A to znamená, že potřebujeme mít určitou regulaci. Je na komisi, aby stanovila takové předpisy, to znamená na jedné straně právní předpisy, na druhé straně technický rozvoj, který umožňuje bezpečné zapojení do vzdušného prostoru. Eh, v rámci naší agentury probíhají některé programy společných eh, Invested Joint Investment Program. A pak jsou tady ještě potenciální synergie eh, toho, co můžeme využít například v rámci vývoje směrem k evropskému jednotnému nebi, Single European Sky a také zapojení vzdušného prostoru. Čili tady je celá řada technických aspektů a kapacit, eh, které jsou skutečně duální. Můžeme kombinovat eh, to, co existuje eh, v rámci EU a co může přinést Evropská obraná agentura z hlediska právních předpisů, technických aspektů, a za třetí také eh, kapitálových eh, aspektů. Musíme pracovat například na certifikaci. O tom hovořili i nejvyšší představitelé státu a vlád, že tato témata jsou stále důležitější a důležitější. Projevuje se to i v diskusích národních parlamentů. To se zajistit, aby ehm, zařízení bylo co nejlepším způsobem certifikováno pro možnost použití na národní úrovni. To všechno jsou příklady kapacit, kde se snažíme eh, konvergentně pracovat pracovat na těchto otázkách, aby to bylo eh, k dispozici ostatně i pro civilní akce. To je jistě také důležitá oblast použití v budoucnu. Nebo aby se to používalo v rámci EU, což už se děje, ale také, aby se to používalo v rámci eh, NATO nebo nějaké ad hoc koalice. Já ta ostatní témata vezmu velice již rychle, jako je kyberbezpečnost a další. Ne, že by to byla méně důležitá témata, jsou to velice důležitá témata, ale jsou to věci, které odpovídají stejné logice, to znamená telekomunikační satelity. To je otázka kapacity, která je naprosto nezbytná pro všechny operace, pro veškerou komunikaci. A za druhé, Eh, tam již nyní potřebujeme přemýšlet o budoucí generaci, o příští generace tohoto zařízení. Eh, různé členské státy EU eh, pracují na kapacitách, které budou fungovat v nadcházejících desetiletích, čili pracuje se už na další generaci a přitom se bere v úvahu již teď potřeba zabezpečení všech aspektů jak civilního, tak i vojenského použití. A e, také e, jde o otázky průmyslové podpory, které, eh, která je zapotřebí pro tuto budoucí generaci. To tež platí pro kyberbezpečnost. Já už jsem hovořila o důležitě certifikace. Eh, Evropská eh, rada například schválila zprávu, zpráva, která již byla vypracována, kdy jde o společnou práci na otázkách normalizace a certifikace Myslím, že tady existuje také paralela k tomu, co se odehrává v rámci NATO, na standardech NATO. Není možné počítat pouze s civilními standardy a normami. Eh, tam, kde je třeba eh, vyvinout hybridní normy a standardy, tak to tak také činíme. A tam, kde je zapotřebí čistě vojenských eh, Eh, norem eh, vyvinutých z norem, které existují obecně, tak na tom také pracuje naše agentura v úzké spolupráce s ASA. A umožňuje to respektovat eh, svrchované pravomoci v jednotlivých členských státech. Tam, kde je možné společně definovat potřeby, tak to uděláme také pro oblast certifikace. Ještě další dva mandáty máme, které jsou velice důležité a byly diskutovány, jak jste řekla paní předsedkyně, mezi paní Mogherini a e, ministry pro obranu členských států před asi deseti dny. Nedá se říci, že by tady nebyla politická vůle. Politická vůle tady je a je vyjádřena na nejvyšší úrovni vysokých představitelů států a vlád. Také ministři obrany to připomínají a podepsali eh, mm, eh, kodex eh, který stanovuje rámec spolupráce aby bylo možné systematičtěji přistupovat k této spolupráci. Musíme ale uznat, že tady je ještě určitý problém provádění ze strany příslušných útvarů a orgánů v členských států, neboť to stále zůstává eh, pravomocí členských států. Evropská rada nás požádala, abychom pracovali na určitých stimulech. Rada tomu říká fiskální stimulace, non-distorting fiscal measures a také v dalších rámcích, například v rámci NSDA či NATO, je možné použít určité osvobození od eh, daní, ale netýká se to programů, které se rozvíjejí eh, v rámci eh, Evropské obrané agentury. Já bych tedy řekla, že máme velmi dobrou spolupráci s komisí. Dospěli jsme do situace, kdy jsme zcela v souladu s uplatněním eh, předpisů v oblasti DPH, to je v daňové oblasti, a současně můžeme umožnit programům, aby měli určité možnosti daňového osvobození, což je také v rámci těch tří programů, které provádíme. V rámci mandátu Evropské rady je také ještě představa mechanismu, který má eh, také umožnit společné pořizování některých eh, Eh, kapacit, tedy pooling and sharing. Tady je diskuse mezi ministry o tom, co je možné, co je představitelné. A představa je taková, ne snad si představit, že by jednoho dne ve všech členských státech byly harmonizovány termíny eh, pořizování kapacit. Eh, samozřejmě takové termíny čistě odpovídají vnitrostátním eh, potřebám, vnitrostátnímu plánování, ale jsou některé státy, které se již deset let snaží harmonizovat termíny pořizování a ukazují, že je to trošku nereálný cíl. Ukazují, že vlastně není možné harmonizovat časový harmonogram pořizování kapacit. No, není možné harmonizovat plánování obrany ve všech oblastech a ve všech členských státech. Prostě to nejde, zůstává to vnitrostátní kapacitou a takto harmonizovat to není možné. Ale eh, je možné eh, v nejlepších možných finančních podmínkách do jisté míry optimalizovat eh, vstup do určitých programů a pořizování kapacit. Existují určitá opatření, která byla příznivě přijata a chtěla bych říci, že to také znamená, že celý ten soubor států v EU eh, já to nebudu příliš rozvíjet, protože to jistě neustále diskutujete v vašem podvýboru. Eh, tedy eh, otázka posouzení strategického rámce, posouzení hrozeb, aby bylo možné do reality stanovit priority v obrany, aby to bylo efektivní a aby se to týkalo skutečně priorit, které se společně dohodnuty. Další nástroje EU by tady mohly být použity, aby opět podpořili ty priority eh, oblasti eh, kapacit chránit naše zájmy, naše priority a případně sehrávat i úlohy mimo EU v oblasti eh, společné obrané a bezpečnostní politiky. V budoucnu jsou dvě, tři oblasti, které jsou obzvláště důležité při interakci se Evropským parlamentem. Je to posuzování procesu provádění směrnic celého obraného balíčku, zejména eh, směrnici o akvizicích. Potřebujeme velice dobrou, do, důkladnou analýzu provádění této směrnice, což bude probíhat eh, příští rok, eh, neboť komise má vypracovat zprávu pro rok 2016 tedy v této zprávě ověřit za prvé, zda to funguje, zda to funguje e, v souladu s cílemi směrnice a uvědomit si, že teď jsme už opravdu v politice spolupráce. Je to politika Unie, která má umožnit, aby tato směrnice Eh, umožnila spolupráci v obrané oblasti, aby vytvořila jednotný trh, což je cílem, ale současně také trh, který umožní úzkou spolupráci v obrané oblasti, zejména to společné využívání pooling and sharing a pak je tady ještě další důležitý bod pro spolupráci s radou i s Evropským parlamentem. A to je oblast eh, technického eh, vývoje. Vy tady samozřejmě velice úzce spolupracujete s příslušnými výbory Evropského parlamentu. Jak tedy postupovat, aby vzhledem k tomu, že prostředky jsou omezené, Eh, kdy je tendence, že programuje méně a méně, aby přece jen bylo možné zajistit bezpečnost, aniž bychom ohrozili technickou kapacitu Evropy. Naše podniky mají stále méně a méně odbytiš na trhu, obrací se eh, také eh, na možnosti vývozu a e, také na předávání technologií, transfer technologií, což vlastně připravuje konkurenty e, pro naše průmyslové podniky. E, já neříkám, že by tady neměla být spolupráce i s jinými partnery ve světě, ale neznamená to, že bychom mohli investovat méně než naši partneři. Eh, já to nechci srovnávat pouze se Spojenými státy, ale také s takzvanými zeměmi BRICS, kde se ukazuje, že se významným způsobem eh, zvětšuje rozdíl. V Evropské obrané agentuře jsme tedy eh, také vyvíjeli výzkum, vývoj, což je také jedním z našich úkolů. A je hodně co udělat v synergii s komunitárními politikami eh, pro výzkum a vývoj. My tady pracujeme i na duálním aspektu celé řady výzkumů, třeba ve vesmírném výzkumu, nebo v kyberochraně, nebo eh, společné ochraně proti bakteriologickým, jaderným a chemickým hrozbám na stole je také iniciativa Komise pro Evropskou radu eh, v rámci přípravné akce pro politiku ehm, společné obrany a bezpečnosti. Váš podvýbor, za to jsme velmi vděční, Eh, také navrhuje financování dvou pilotních projektů v letech 2015-2016, které umožní otestovat eh, různé aspekty v pilotních verzích. Eh, Evropská obraná agentura bude mít určité finanční zdroje a také určité spolufinancování mezi rozpočtem EU a rozpočty členských států. Takový model znamená, že členské státy a všechny orgány EU budou pracovat eh, společně se sdílenými prioritami a budou se navzájem doplňovat eh, v programech výzkumu EU a v programech na národní úrovni. Naše agentura bude přispívat eh, k vypracování této iniciativy. Tady máme velice dobrý, dobrou výměnu zkušeností s komisí a také s řediteli pro zbrojení. To proběhlo minulý týden. Je tady ještě další klíčový bod eh, Evropské rady. Co žádá průmysl? Průmysl žádá programy, nežádá subvence, žádá programy a žádá také určitou harmonizaci potřeb. Včera v Berlíně na jedné konferenci řekl jeden průmyslník, že potřebujeme one specification, one design, one product, jednu specifikaci, jeden výrobek, jednu koncepci. Tady naše eh, agentura eh, spolupracuje v této oblasti, což je velice důležité, aby to mohlo být prospěšné pro všechny průmyslové eh, sektory v EU, nejenom pro velké průmyslové podniky, ale také pro malé a střední podniky. Agentura má program pro podporu malých a středních podniků. Komise tady také odvádí velkou práci. To všechno musí směřovat ke stejnému cíli. A je třeba také brát v úvahu eh, některé průmyslové sektory, zejména například ve střední a východní Evropě, které mají možná trošku odlišný systém, ale jsou také velice důležitými rozvojovými body technik do budoucna. Naše agentura má specifický úkol spolupracovat se zeměmi střední a východní Evropy na průmyslových kapacitách. Na závěr, eh, paní předsedkyně, Nelze říci, že tady není politická vůle. Politická vůle je jasně vyjádřena na úrovni eh, Evropské rady, parlamentu, rady a Eh, také noví představitelé institucí, paní Mogherini, eh, další, jasně vyjadřují takovouto politickou vůli. Je tady priorita dávaná obraně a to se také potvrdí na příští Evropské radě. Otázkou teď už není jenom komplementarita mezi EU a NATEM, protože tato komplementarita je zcela jasně potvrzena. Potvrdil to summit v Walesu, potvrdila to Evropská rada a bez zesporu to také ta nadcházející Evropská rada opět potvrdí. Jde o to, abychom všichni pracovali společně a já už v lednu ve této funkci nebudu, takže já mám asi poslední možnost poděkovat Evropskému parlamentu a konkrétně vašemu podvýboru za vynikající spolupráci CA a popřát, a to se jistě také stane, popřát eh, stejně úspěšnou spolupráci s mým nástupcem. Já bych řekla nejen stejnou, možná ještě lepší, intenzivnější spolupráci s mým nástupcem, aby bylo možné dobře připravit nadcházející Evropskou radu, kdy právě rozpočtové otázky budou velice důležité. Děkuji. Děkuji vám, paní Arno, děkuji vám také za vaše přívětivá slova vůči našemu výboru a nyní zahajuji diskusy jako první má slovo pan Art, ale nyní nechce vystupovat. Tak, paní Lösing. Funguje to? Děkuji vám za vaše informace. Také jsem si v průběhu vašeho úvodu zaznamenala několik otázek, ale na některé jste již odpověděla. Ale přesto bych vás chtěla požádat o konkretizaci. Vy jste nyní hovořila o politické vůli. Člověk také často slýchá, že mnohé čenské státy se dívají na posílení obrané agentury skepticky. Můžete nám tyto státy vyjmenovat a můžete nám říci, který státu se tedy to přímo týká, protože Eh, Německo vysílá velice silné dista- eh, signály eh, tímto směrem. Já vám tady chci sdělit určité informace z spolkového sněmu, což se týká nákupu. Tady se hovoří o tom, že za podpory členských států má agentura působit při velkých nákupech. Tady se také hovoří o fiskálních eh, pobídkách v souvlastu s klíčovými technologiemi. Také se tady hovoří o komunitárním nákupu a také o odpuštění daně z přidané hodnoty. A nyní kolegové v tomto výboru za tím o tom mnoho neví já vždy také často hovořím o tom, že je zakázáno z evropského rozpočtu financovat zbraně. A já se vás ptám, jak se na to díváte. Vy jste nyní hovořila o větší roli obrané agentury e, při nákupu. A komise skutečně hovoří o spolufinancování určitých aktivit. Jak si to mám přesně představit? Jak to to ladí se zákazem eh, využívání prostředků z evropského rozpočtu. Tady jste hovořil také o prostředcích dvojího použití. Když tady mám financování zboží dvojeho použití, které lze také využít vojensky, tak dalo by se, dal by se tento konflikt také vyřešit? Sehrává tento zákaz u těchto úvah nějakou roli nebo vůbec ne? Například také z evropského rozpočtu se nemá financovat vojenský, vojenský výzkum. A jak to tedy hodnotíte? A mě by zajímalo, jakou roli bude sehrávat obraná agentura právě u nákupu. Doufám, že nyní poslanci si přemýšlejí o dalších otázkách a nyní já se chci zeptat na současné možnosti boje s kyberzločinem. Máme jednu agenturu v Talinu, která byla vytvořena po kybernetickém útoku na Estonsko v roce 2007, jestli si dobře vzpomínám. A pak tady máme také Centrum proti počítačovým trestným činům v Hágu. Takže jaké možnosti mají tato dvě centra, aby propojila svá úsilí? A dále se chci zeptat, jak vy eh, hodnotíte obraný sektor nových členských států. Já bych eh, se chtěla dozvědět něco nejenom o malých a středních podnicích, o kterých se domnívám, že jsou velice inovativní. Některé střední eh, velké podniky jsou skutečně moderní, ale některé z nich jsou spíše takové staromódní a nadále určité podniky nejsou konsolidované, jaké mají výhledky z hlediska konkurenceschopnosti v Evropě. Pan Radost, ještě další otázka. Děkuji, paní předsedkyně. V roce 2008 část evropských investic do výzkumu a vědy činila 16 A to byly obecné výdaje a v tomto roku EDA stanovila cíl ve výši 20 tak, aby 20 20% to bylo z celkové eh, míry investic do výzkumu. Myslím si, že toto nebyl příliš žádostivý cíl. A nyní se ptám paní Arnot, jakou součást sehrávají Eh, vědecko-výzkumné investice ve srovnání s celkovým objemem. Prosím, paní Arno, máte slovo. Um, uh, Já začnu otázkou paní Loising. S velikým zájmem jsem vyslechla, co jste řekla o spolkovém sněmu k tomu se samozřejmě nemohu vyjádřit, jedná se o čistě vnitrostátní kompetenci. Co mohu říci zcela otevřeně? Je prostor pro zlepšení, co se týče využívání EDA eh, e ze strany členských států. Zajímavé je se zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Když se podíváte na hlavní naše programy a hlavní aktivity, tak je vede eh, Finsko, eh, dohled nad eh, námořním prostorem, Rakousko, efektivní veřejné zakázky, Irsko, námořní výcvik, jistě jsem zapomněla na některé důležité programy. A ještě Nizozemsko, co se týče mnoha programů, eh, doplňování eh, paliv ve vzduchu a dále program v Afganistánu, který teď budou moci eh, využívat i další operace CSDP. Po těch čtyř, čtyřech letech nepochybuji o tom, že existuje skutečný zájem ze strany středně velkých členských států o využívání EDA, Evropské obrané agentury. Karle Gustave, co se týče výzbroje, munice, existuje eh, projekt, eh, který iniciovali tři pobaltské státy a nyní se k němu přidávají další členské státy. Je třeba upřímně říci, že ještě se k tomu nepostavili tak vstřícně velké členské státy. Proto jsem tolik hovořila o motivaci, protože co se týče spolupráce ve věcech obrany, není přirozenou instinktivní věci. Tyto struktury ze své povahy nejsou ochotny spolupracovat. Ty fungují tak, že chtějí všechno si dělat sami a samostatně. Po těch čtyřech letech vám mohu říci, že EDA je něco jako à la carte. Když eh, mají eh, třeba čtyři členské státy nějaký návrh na program, tak je možné tu spolupráci zajistit, mohou eh, z ní mít prospěch i další členské státy v případě, že to bude relevantní. Jistě to přinese prospěch i místo, pro které to bylo navrženo a vyplyne z něj technická a i nová finanční eh, zkušenost jsem o tom naprosto přesvědčená a není v mém zájmu o tom teď mluvit, protože odcházím. Je to dobrá struktura, proč ji využívat? Mohou to třeba využít dvě, dva, tři členské státy, budou li mít, budou-li mít zájem třeba programy na výzkum a vývoj technologií. Lituji, že prozatím větší členské státy se nepostavili do čela těchto iniciativy. Na rozdíl od malých členských států v EU se snažíme třeba v doménách, kde jde o významné investice, tam velké členské státy by mohly umožnit menším členským státům, aby se ujali eh, akce třeba co se týče operací eh, CSDP, co se týče navigace, eh, pilotování na dálku, eh, doplňování paliv ve vzduchu. To jsou všechny projekty, které jsou důležité, hrají úlohu, vyžadují solidaritu a je dobré, když by v nich spolupracovaly nejenom malé, ale i velké členské státy. Proto jsem velice vděčná za tu příležitost hovořit o tom nejenom zde na parlamentu, ale i Eh, v německém spolkovém sněmu a eh, otevřít opravdový dialog. Já jsem minulý týden navštívila italský parlament. Eh, více než jednou jsem byla na návštěvě v britské sněmovně Lordů, když zvažovali relevantnost členství v EDA a pak se dohodli, že ano, že zůstanou členy, že by rádi, aby se něco zlepšilo, ale rozhodli se pro členství. A je dobré také rozptýlit určitá nedorozumění, jako třeba jste řekla, že je ještě větší prostor pro eh, přímé eh, rozhovory mezi komisí a ministerství obrany. A k tomu dochází a myslím, že v důsledku dojde eh, k větší akceptaci EDA eh, e eh, i ze strany eh, velkých členských států. Jedná se o suverenitu, my s tím souhlasíme. EDA je interní mezivládní agentura, která plně respektuje suverenitu členských států na poli obrany, ale v případě existence takové mezivládní agentury máte, co chcete a já myslím, že je to dobrá volba osobně, ale musíte Um, se o to trochu snažit. Ty členské státy, které jsou ještě skeptické, nejsou příliš, eh, nejsou příliš eh, tedy pro, nejsou příliš přesvědčeny, tak ty by se měly přidat. Eh, teď k výzkumu. Otevírá se stále více domén, my na tom pracujeme za podpory komise, v jiných doménách říkáme, a říká to i Evropská rada ve svých pravidelných závěrech a i ve zprávě Evropského parlamentu, je potřeba podpořit CSDP, společnou bezpečnostní a obranou politiku. To je součástí smlouvy. A celistvý přístup, to je také důležitý cíl, důležité heslo, proč bychom neměli tedy mít ten eh, celistvý přístup i co se týče kapacit CSDP, protože CSDP je politikou Evropské unie. Co se týče eh, kyber záležitostí nebo kybernetických záležitostí, možná, že podrobněji zde eh, odpoví generál Palomeros. I co se týče Talinu a některých agentur NATO, jako je NCAE, eh, NCI. A my jsme také hodně hovořili o, tom, o té úpravě činností eh, ve středisku v Talinu, abychom mohli využít jejich zkušeností, zvláště v oblasti cvičení a dobré, dobrá spolupráce je i s NC eh, IA v Moncu, ale musíme být skromní a realističtí. To řeknu zcela na rovinu, co se týče kybernetických záležitostí a především se zaměřit na eh, povědomí a výcvik. My třeba zajišťujeme výcvik operací ve Středoafrické republice, eh, tam v Larise a združujeme tam eh, to cvičení a zahájili jsme i projekty na poli výzkumu a technologií kde se několik členských států dohodlo sdílet tento projekt eh, v tom kybernetickém poli a pomocí inkrementálních kroků došle k postupně intenzivnější spolupráci eh, v tomto oboru. To sdílení těch technologií eh, kybernetických není instinktivní záležitostí, musíme se o něj spíše, o spíše snažit. ku příkladu kybernetické kity, takové balíčky, které budou sloužit k ochraně evropských misí. Nové členské eh, země a průmysl, jak už jsem řekla, eh, důležitým cílem EDA eh, e je spolupracovat s průmyslem. Máte pravdu, paní předsedkyně. Nejen Eh, s malými a středními podniky, ale i s velkými firmami a zvláště se zaměřovat na specifické rysy průmyslu i v nových členských státech a zajistit, aby byl prospěch, zvláště když členské státy mají provádět eh, obraný balíček a offsety nelze provádět tak, jak tomu bylo v minulosti. Je třeba zajistit, aby ty průmysly se staly eh, plnoprávným členem tedy toho, té průmyslové krajiny. A teď k vaší otázce, pane Radoši. Měla bych to znát z paměti, ale neznám, eh, protože je to špatné a vy víte, že je to špatné a já vám děkuji za příležitost to vysvětlit. Ten výsledek je hrozivý a my, vy můžete říci, že je to můj hrozivý výsledek, já si to sice nemyslím, ale určitou vinu na sebe mohu vzít. My jsme skutečně znepokojeni úrovní výzkumu a technologií, eh, který teď máme. Hodně se ještě vzdalujeme, nebo jsme ještě hodně daleko od eh, toho cíle 2020, jsme dále od toho kýženého cíle, který jsme si dali v roce 2008 a musíme zcela nezbytně nalézt řešení. Proč? Protože když eh, budete škrtat eh, v rozpočtech na obranu, a členské státy to dělají, tak ty úspory eh, se neobjeví hned. Pakliže chcete úspory okamžitě, tak omezíte programy na výzkum a technologie a pakliže omezíte takovéto programy, tak vlastně potom eh, ty škrty jsou větší, protože ani průmyslová oblast nebude investovat a nastane velice nebezpečná situace, Každou myšlenku je třeba stimulovat, je potřeba nacházet příležitosti pro investice do výzkumu a technologií. Proto poskytujeme pobídky pro tyto investice, poskytujeme bonusy, když se někdo rozhodne ke spolupráci a musíme proto najít místo v rozpočtu, musíme na to myslet v budoucnu, nalézt, možnosti i na zapojení soukromého sektoru vypracovat i synergie s tím, co se vyvíjí v rámci komise a jejího investičního plánu. Děkuji. K té kybernetické situaci doplním jenom, že je jasné, že to je globální výzva, každý to dnes chápe a potřebujeme veškeré zkušenosti, veškeré úsilí, veškeré dovednosti členských států NATO, EU i soukromých společností, chceme-li dostat těm výzvám a rizikům, před kterými naše společnosti, to nejenom v oblasti obrany, ale i bezpečnosti a podniku, podnikání a tak dále. Jak toho dosáhnout? Co se týče NATO, naším primárním cílem je chránit náš systém velení a řízení. Je potřeba zajistit robustní odolnost a tady je, eh, existuje eh, agentura pro eh, komunikace a informace v Hágu na to, která toto zajišťuje. A na starosti to má jedna, jeden evropský podnik, takže evropský průmysl hraje v NATO důležitou úlohu. Jsem o tom mluvil a jasně je to prokázáno v oblasti kybernetické i v oblasti velení a řízení. Kybernetický prostor je tady všude, nemůžete se rozhodnout, že se rozhodnete pro kybernetickou bezpečnost v jednom oboru a budete ignorovat jinde. A nestačí na to jenom jedno zařízení nebo vybavení. Když se podíváte na na nějaké, na ty velké společnosti v oblasti výzkumu vzdušného prostoru, ty všechny se tím také zabývají. Eh, my tomu říkáme střediska excelence, eh, ty si vybavují samotné členské státy na základě svého vlastního pochopení. Nepatří to přímo pod NATO, ale my jim poskytujeme certifikaci, aby bylo zajištěno, že skutečně si zaslouží ten název Středisko excelence a že jsou schopny eh, poskytovat ty služby a technologii a ochranu podle standard NATO. Tyto standardy jsou otevřené, což je velice dobrá zpráva. Je to investice jednoho státu z hlediska kybernetického. Je to Estonsko. Estonsko musím zdůraznit, že si vede výborně a my se teď snažíme tuto investici maximálně využívat společně. Je pro partnery otevřená a Myslím, že stojí za to ty zkušenosti sdílet. Je naprosto nezbytné, abychom tuto otázku dokázali řešit. Jak už jsem řekl, my jsme nedávno zorganizovali velké cvičení NATO za účasti více než devíti stovek lidí a 18 eh, zemí, kybernetická koalika, koalice. Musíme zapojit kybernetický prostor do naší kultury, eh, budovat si eh, tedy eh, ty počítačové informační dovednosti pomocí cvičení. Cvičení myslím, že je dobrým způsobem, jak dosáhnout pokroku. Nejsem, ne, nepovšiml jsem si žádného dublování, spíše jsou nedostatky než nějaké dublování. Děkuji. Myslím, že tím můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Ještě jednou chci poděkovat oběma našim hostům, paní Claude France Arno a panu generálu Žánu Paulu Palomerovi za to, že se dostavili na naše zasedání. Prosím, umožněte dvouminutovou přestávku, než se rozloučím s našimi hosty. A my se potom budeme věnovat dalším bodům, což je informace o nedávném eh, výročním zasedání parlamentního schromáždění NATO a prezentaci Matěje Popovského, zástupce generálního tajemníka ESVČ eh, o průběhu Rady pro eh, vnější záležitosti. Děkuji.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 Na našem pořadu jednání je informace o dopadu nedávného zasedání parlamentního schromáždění NATO a já bych ráda přivítala paní Evu Kajlí, eh, což je předsedkyně DINAT a chci ji laskavě požádat, aby prezentovala své informace o postupu parlamentního schromáždění NATO, které se konalo v Hágu 21. a 22. až 24. listopadu. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji vám naše delegace pro vztahy eh, s parlamentním schromážděním NATO, které jste se také zúčastnila. Eh, se konala v listopadu v Hagu a my jsme se zúčastnili jak zasedání výboru, tak i plenárního zasedání a předpokládám, že všichni dostali informace o tomto zasedání. V průběhu těchto tří dnů jsme sledovali diskuse o různých tématech ve vztahu k různým hrozbám v oblasti bezpečnosti a to nejenom v Evropě, ale také mimo Evropu. Nejdříve jsme se zaměřili na priority NATO to je podpora partnerů, dále také implementace rozhodnutí eh, samitu NATO a potom také vztahy s Ruskem a kyberbezpečnost a podobně. Takže jsme také dále diskutovali o humanitární krizi a o bezpečnosti dodávek surovin. To jsou podobná témata, která projednáváme i tady. My jsme si vyslechli různé projevy, například nizozemských ministrů a dalších expertů, na plenárním zasedání hovořil pan Stoltenberg a hovořil o různých důležitých bezpečnostních otázkách a já jsem také sledovala jednání v výboru pro výzkum. Já také vím, že vy jste byla přítomna na jednání mnoha výborů. Takže podle mého názoru byla tady nejdůležitější otázka eh, také bezpečnosti dodávek a také otázka k humanitární krize na jeho východních hranicích Evropy a další záležitosti. Naše spolupráce byla skvělá a já jsem přesvědčená o tom, že příště všech deset členů našeho výboru se zúčastní tohoto jednání a budeme efektivnější. A já bych se také ještě mohla zaměřit na ty nejdůležitější otázky. Bylo to partnerství NATO a také bezpečnost dodávek v Evropě a také dopady ekonomických sankcí na Rusko, protože my jsme nejbližší sousedé těchto oblastí. A dále to byly také otázky bezpečnosti v Afganistánu a také otázky nukleární bezpečnosti. Stoltenberg řekl, že si myslí, že hlavní prioritou je zvýšení rozpočtu, že je tady naléhavá povinnost plnit povinnosti a také splnit všechny ambiciozní cíle. To, to znamená navýšení eh, na 2% HDP pro NATO. Pan Turner byl také zv zvolen novým předsedou parlamentního schromáždění NATO a všichni podpořili také závěry z, eh, z Walesu a uprchlická krize. Všichni byli také znepokojeni ohrožením stability eh, v širším regionu, vzhledem k tomu, že se jedná o globální hrozbu, která krátší přes hranice, na kterou zatím nejsme připraveni. Jedna zajímavá záležitost, která byla zmíněna, je to, že zákonodárci vyzývají k tomu, aby bylo se také dále diskutovalo v rámci strategického partnerství v rámci NATO a USA o surovinových dodávkách, což je důležitá věc. A myslím si také, že jsme se shodli, že je nutné posílit alianci a také víc lépe reagovat na bezpečnostní hranice, protože nik, již nejsou hranice a já také vím, že například Polsko dosáhlo téměř dvou hranic, dvou procent a také je tady Velká Británie a Řecko a ještě je tady jedna země, která dosáhla dvou procent, ale všechny ostatní země se s tímto cílem ještě musí vypořádat. A potom ještě jedna zajímavá věc je dohoda o tom, že bychom měli zvýšit eh, také naši obranu schopnost eh, a na, vzhledem k tomu eh, nakupovat společně obrané systémy. Na to nyní má pětkrát více vzdušných misí než na začátku roku a také vysílá námořní síly do Baltského moře. Takže vidíte, například také veškerá usnesení týkající se humanitární krize, podpory Ukrajiny a tak dále. Takže já se domnívám, že ta Toto zasedání bylo velice zajímavé a také bychom mohli zvážit, jak více upozornit na zasedání parlamentní schromáždění NATO. Děkuji vám, paní Kali. Jednalo se o velice zajímavé zasedání. My jsme si vyslechli nejenom vysoce postavené zástupce NATO, ale také členy Eh, nizozemské vlády, ale také jsme si vyslechli skvělé experty, kteří eh, přinesli poznatky o mnoha důležitých tématech. Diskutovalo se také o nebezpečí ISIS eh, a také se diskutovalo o tom, jak tyto, tyto hrozby mohou dopadat na EU a pak se také diskutovalo o partnerstvích pro mír v rámci NATO vzhledem k současným výzvám. Všechno toto bylo velice zajímavé. Já vám velice děkuji za spolupráci a já také doufám, že se nám podaří být viditelnější na tomto schromáždění, když vyšleme početnější delegaci Evropského parlamentu. Protože eh, my také máme podobné zkušenosti, včetně paní Mogherini protože ona také pracovala v této oblasti v italském parlamentu, já jsem také pracovala v této oblasti a právě proto eh, si vysoce vážím těchto rozprav. Pan Kirc, prosím, děkuji vám. Vy jste se již obšírně vyjádřili k tomuto zasedání a chci pouze dodat, že všichni byli sjednoceni v otázce, že je třeba snížit, eh, zastavit snižování eh, výdajů v oblasti obrané politiky ne, že bychom měli se snažit nějak zvyšovat eh, obraný rozpočet, ale minimálně ho zachovat. Všichni také byli pro eh, posílení transatlantických vztahů a také Evropané by měli převzít více nákladů na svá bedra, protože v současné době jsou to američané, kteří vydávají více. Musíme také peníze vykládat správným směrem a je třeba zabezpečit, abychom dokázali reagovat na všechny výzvy a přitom mít na zřeteli, co se například odehrává na Ukrajině. Také jsme byli jednotní v tom, že je třeba rezolutně odpovědět na akce Ruska na Ukrajině a že je třeba také reagovat na vznik nestability v našem sousedství. Já mám ještě dvě negativní připomínky. Myslím si, že jsme se nezabývali rolí Číny vzhledem globálním výzvám. Měli jsme jiné priority. Možná, že se nám zdala Čína příliš vzdálená, ale mně se zdá, že Čína získává strategické výhody eh, především vzhledem ke krizi s Ruskem a naši experti byli skvělí, ovšem některé analýzy eh, nebyly nasměrované tak, jak my si myslíme, například v oblasti ekonomických sankcí. A to se týká také energetické situace. Musím říci, že mnoho připomínek bylo velice zajímavých a stálo za to se nad nimi zamyslet a ukázali nám cestu vpřed. Yeah, I can open the floor for... Tak já můžu zahájit diskusi. Pokud si někteří členové přejí vystoupit, ano, prosím. Já souhlasím, že jsme se více soustředili na ty otázky, o kterých jsem tady hovořila a věřím, že všechny vaše obavy mohou být eh, dány dohromady spolu s dalšími kolegy a mm, my všichni tři jsme byli opravdu velice jasně zastoupeni, velmi aktivně zastoupeni. Měli jsme velmi dobré přijetí, také jsme měli um, řečnický prostor ke každé otázce. Myslím, že je také třeba se trochu připravit, než takové téma se dá na bod, ale můžeme také požádat například, aby se hovořilo o Číně nebo některých dalších e, aspektech na výročním zasedání. Ano, děkuji. Děkuji vám. A jestliže už nejsou žádné další žádosti o slovo, tak chci poděkovat vám oběma. Ne, pardon. Omlouvám se, pan Nart má slovo. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně, jenom velice stručně. Na zasedání se analyzovala zcela nevyhnutelná situace, jak se zdá o tom oddělování se mezi e, Ruskem a Evropou, což může vést k velice problematické a nebezpečné situaci, že vznikne totiž osa rusko-čínská. Ano, děkuji vám. Ty poznámky byly spíše o chování um, expertů parlamentní schromáždění na to je prostě setkání eh, poslanců a pak jejich názory se tam diskutují. Byly také zprávy a diskuse o zprávách a všechny dokumenty vyjadřovaly převažující názor poslanců z členských států na to A já bych teď ráda uzavřela tuto část našeho zasedání. A děkuji také eh, kolegům za vystoupení. A budeme pokračovat v dnešním programu. A já tady přivítám pana Matěje Popovského, zástupce generálního tajemníka ESVČ. A požádám ho, aby nás informoval o Eh, zasedání ministrů eh, eh, pro obranu v rámci Rady ministrů pro zahraniční věci. Ano, naše zasedání v listopadu bylo první zasedání ministrů pro obranu za předsednictví nové vysoké představitelky. Ona tedy měla možnost eh, opakovat to, co už řekla zde při slyšení, to znamená vyjádřit svůj zájem o otázky zahraniční politiky, obrané politiky a jakožto vysoká představitelka a také mm, z vedoucí představitelkyně Evropské obrané agentury vyjádřila také své eh, názory na pravomoci komise. Jak už to tak bývá, Eh, nejdříve bylo zasedání řídícího výboru Evropské obrané agentury, šlo také o zhodnocení eh, provádění závěrů Evropské rady z prosince 2013. Dále se hovořilo o fiskálních stimulech pro větší spolupráci v obrané oblasti na evropské úrovni. Konkrétní specifický případ, eh, například mm, osvobození od DPH pro projekty, které vede agentura v Belgii, ale mohly by být i další takové příklady. A eh, také stěžejní projekty, které dobře znáte Myslím, že jste o tom také uh, hovořili již dnes na naši setkání s generální tajemnicí agentury. Eh, členské státy uvítali program, ke kterému, eh, pokrok, ke kterému došlo a také nový komisař pro průmysl a trh, tedy komisařka Běňkovská, vystoupila a také se vyjádřila k obranému průmyslu hovořila o úloze Evropské komise v oblasti výzkumu a spuštění přípravných akcí, což je zvláštní eh, linka pro financování zvláštních projektů, přípravných projektů pro tuto oblast. Přípravy už probíhají a je to nová linka eh, v akčním plánu. Samotné zasedání rady ministrů. Pak pokračovalo a poprvé se také zúčastnil nový generální tajemník NATO, který byl pozván. Byl velmi dobře přijat. E, dostalo se mu potlesku na e, závěr této části zasedání, takže atmosféra jednání byla opravdu velice dobrá. To je třeba říci. Než přišel generální tajemník na to, tak ministři jednali o otázce rozpočtu Evropské obrané agentury. To tady bylo to obvyklé takové střetnutí. Vysoká představitelka navrhla eh, nulový reálný růst, to bylo odmítnuto a dohoda pak byla o eh, nulovém nominálním růstu. To znamená, že vlastně rozpočet agentury se de facto snížil za poslední roky, když je to nominálně stejné. To je sice smutné, ale taková je realita. Kdykoliv vysoká představitelka říká, že se osobně zasadí v této diskusi, tak eh, to doufám, tak to proběhne příští rok. Pak došlo ke krátkému briefingu o probíhajících operacích. Začali jsme s Eh, tím, že jsme vzdali hold eh, eh, francouzským vojákům, kteří zahynuli ve středoafrické republice. Pak tady byla situace Mali, Středoafrická republika, operace Atalanta a také mise v Bosně Hercegovině byla na programu. Vysoká představitelka potvrdila, že má záměr navštívit co nejvíce misí a operací EU bude možné. A již začala s těmito návštěvami. Navštívila e, misi Jupol COPS v Ramala, e, jela tedy nedávno na Střední východ pojede do Bosny, Hercego, do Bosny eh, v pátek a doufám, že bude mít čas eh, navštívit také eh, evropské vojáky, ale ještě je to třeba potvrdit. Ale má ten záměr. Pak ještě na poslední chvíli do závěru rady byla jedna věc dodána, a sice žádost vysoké představitelky, aby se vytvořil krizový eh, koncept, tedy koncept řešení krizí. Do konce března byl prodloužen FOKAR a tak to má být přidáno jako akce spojených národů. Akce Minuska už má být eh, rozvinuta a my jsme byli požádáni, abychom předložili určité myšlenky o přítomnosti, vojenské přítomnosti EU po rozmístění EUFOCAR. Členské státy byly připraveny dohodnout se na variantě poradenské, nebo tedy zvážit poradenskou misi. Koncepce řešení krizí se mezi tím vypracoval a byl předložen členským státům. Myslím včera, nemýlím-li se. A pak, když dojde k dohodě v této věci, tak bude následovat taková menší operace bez výkonného mandátu a bude 15. prosince tento návrh předložen radě. Zatím ale to ještě nemůžeme definitivně potvrdit. Pak byla krátká diskuse o ebole. Opět eh, aktuální stav choroby ebola. A také se vedla diskuse o tom, jak pokračovat v příštím roce v diskusích o bezpečnosti a obraně na zasedání Rady. Vysoká představitelka zopakovala svůj záměr velice seriózně pracovat na úkolu posouzení změn v evropské koncepci, tak jak jí to bylo zadáno. Ona eh, to zopakovala, hovořila o tom již v Evropském parlamentu a Ministři pak vedli diskusy o této otázce. Zda to povede k určité aktualizaci evropské strategie či nikoli. To se ještě ukáže. Vysoká představitelka chce eh, pečlivě vést celý tento proces a dosáhnout politického konsensu. Zřejmě to bude opět e, zhruba k termínu června 2015 k termínu Evropské rady. Vysoká představitelka dostala otázky od ministru. E, byla požádána, aby předložila zprávu o plnění závěrů e, Evropské rady do dubna příštího roku. Zasedání ministru eh, zahraničních věcí a obrany bude mít k dispozici tuto zprávu. Dále eh, ministři schválili policejní, eh, rámec politiky o spolupráci, což je jedna, jeden z mnoha úkolů, který byl v loňském roce v prosinci formulován. Od rady došlo ještě k dvěma dalším rozhodnutím, či lépe řečeno jejich potvrzení. Eh, nebylo to možné udělat v eh, výhradě přeskumu eh, ze strany parlamentu. První bod byla otázka operace Atalanta, teď to bylo potvrzeno. A dále rozhodnutí o rozšíření aktivace Evropského operačního centra. To bylo oficiálně přijato v pondělí. Rozšíření mandátu a také rozšíření zeměpisného pokrytí bylo schváleno. Operační centrum bude tedy také eh, sledovat operace v regionu Sahel a nejen pouze v africkém rohu. Tento mechanismus měl být, tedy me, mechanismus měl být schválen na zasedání rady, ale nebyl, protože nebylo šlo eh, k konsensu. Takže to je jedna z otázek, která ještě zůstává otevřená a dále bude probíhat práce na úrovni rady. Příští zasedání ministrů bude neformální, jak je to obvyklé, bude to neformální zasedání v únoru v Rize. To bude dobrá příležitost pro strategickou diskusi o výzvách pro naše bezpečnostní um, okolí, otázka hybridních um, zbraní, to je také velmi v popředí zájmu. A bylo to diskutováno ministry zahraničí NATO včera. A já jsem ještě chtěl zmínit, že také proběhla krátká diskuse o pracovních metodách, protože vysoká představitelka chtěla um, projevit, že má velký zájem o otázky bezpečnosti a obrany, že chce být v kontaktu s ministry, že pokaždé, když se dostane do některého hlavního města členského státu, chce mít kontakt také s těmito ministry. A chce se účastnit zasedání ministrů obrany, aby byla možnost lepší struktury spolupráce a využití um, kolektivní diskuse. Její záměr je využít, lépe využít neformálních setkání. Začne to již v Rize v únoru a pak se uvidí, jak bude možné lépe zaměřit diskusy Eh, v různých formacích ministrů zahraničí a ministrů obrany. Děkuji vám. Děkuji, pane Popovský. A já se ptám členů podvýboru, zda mají otázky či nějaké příspěvky. No, já myslím, že všichni už jsou asi unavení a vystoupení bylo velmi jasné, velmi úplné. Eh, takže vám děkujeme, eh, pane generální tajemníku a spoleháme se e, na vaši přítomnost také na příštích e, zasedáních, protože vaše informace jsou pro nás velice důležité. Je důležité, abychom byli informováni o tom, co se projednává na těchto radách ministrů zahraničí a obrany. Děkuji vám. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, tím končí naše dnešní zasedání. Naše další schůzka se bude konat 21. ledna 21. ledna. Jsem unavená, omlouvá se paní předsedající, řekla 21. července místo 21. ledna. Takže se sejdeme 21. ledna a já vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok a uvidíme se v lednu. Děkuji vám.